problémy svých zemí řešili i v rámci svých schopností a kompetencí, tak aby se nedostali do kolize ze zájmy Evropy. Děkuji za pozornost. Nyní má slovo pan Bronz.